když uvažujeme o naší politice v budoucnu. Ještě jednou děkuji za všechny otázky a příspěvky. Děkuji mnohokrát. Hlasování proběhne zítra v 11 hodin dopoledne. Celá řada kolegů řekla, že by se rádi ještě vyjádřili, ale předpokládám, že to už bylo k následujícímu bodu pořadu jednání, protože jinak byla možnost využít tedy eh, na konci debaty té příležitosti přihlásit se přihlášením ruky. Další bod pořadu jednání je čtvrtá konference OSN o nejméně rozvinutých zemích. Chtěl bych na všechny apelovat, že máme opravdu veliké časové spoždění, takže apeluji na vás všechny, abyste byli co nejstručnější, včetně komise a rady, tak abychom eh, mohli ten program jednání zvládnout alespoň trošku v dobrém časovém rámci. A nejprve má slovo pan Nemét za radu. Prosím. Vážení poslanci, dámy a pánové, Evropská unie je plně uh, angažována proto, aby, aby konference OSN, která má proběhnout v Istanbulu od 9. do 13. května, byla úspěšná. Věříme, že tato konference poskytne další podporu nejméně rozvinutým zemím. Rada nedávno přijala závěry, které by měly evropští vyjednavatele použít jako jakési směrnice pro to, jak postupovat v rámci eh, vyjednavacího procesu. Podpora nejméně rozvinutých zemí je společným cílem všech našich ředitelství, generálních ředitelství. Chceme se zasadit o co nejlepší rozvoj všech nejméně rozvinutých zemí, které představují ten nejslabší segment mezinárodního společenství. Také je třeba si uvědomit, jak jsou tyto země zranitelné vůči různým ekonomickým šokům, environmentálním katastrofám a podobně. Je potřeba nastavit taková opatření, která umožní dobře reagovat a je také potřeba se poučit z akčního bruselského programu z roku 2001. A zároveň také musíme dobře reagovat. Partnerství s nejméně rozvinutými zeměmi je velice důležité, zejména v rychle měnícím se světě. Evropská unie se zejména domnívá, že výstupy istambulské konference by se měly zaměřit na tři hlavní cíle. Jednak eh, snaha eh, zlepšit zranitelnost těchto zemí a posílit jejich odolnost vůči či šokům. Za druhé, vytvořit příznivé prostředí pro udržitelný rozvoj nejméně rozvinutých zemí a za třetí, podpora inkluzivního a udržitelného rozvoje nejméně rozvinutých zemí. Tady ty, toto budou cíle, které bude Evropská unie sledovat v rámci vyjednávacího procesu a v rámci konference jako takové. Evropská unie vždy podporovala úsilí mezinárodního společenství na podporu nejméně rozvinutých zemí a je největším dárcem. Byla vždy silným partnerem a snažila se podporovat cíle jako zejména pří, přístup na trh, eh, snižování dluhů a také eh, se snažila výrazně podporovat rozvojovou spolupráci a politickou koherentnost. Některé nejméně rozvinuté země už dosáhly určitého pokroku a rozvoje v rámci posledního desetiletí. Ovšem jsme si vědomi toho, že ten pokrok byl do jisté míry omezený a stále zbývá ještě spousta práce, zejména v oblasti subsaharské Afriky a také v zemích, kde jsou zmítány konflikty a nestabilní situací. Evropská unie nedávno znovu potvrdila svoji angažovanost eh, v tom směru, abychom kolektivně dosáhli cíle žádná celá 15 až žádná celá 20 eh, hrubého národního produktu směrem k nejméně rozvinutým zemím. Nejméně rozvinuté země mají samozřejmě sami odpovědnost za svůj vývoj, ale evropské společenství by také se mělo podílet na tom, jak se bude vyvíjet situace v těchto zemích. Je třeba se zasadit o rozvoj zejména dobré vlády, respektování lidských práv a respektování rovnosti pohla, pohlaví. Dámy a pánové, závěrem bych chtěl říci, že jsme přesvědčeni o tom, že všechny eh, země Evropské unie by měly na pomoci nejméně rozvinutým zemím vymanit se z chudoby a eh, dostat se na cestu rozvoje. Pokrok by měl ovšem eh, také reflektovat kvalitu a koherentnost politiky jednotlivých partnerů. Je také potřeba zasadit se o to, aby mechanismy pomoci byly co nejefektivnější. Evropská unie už několikrát apelovala i na jiné dárce, aby postupovali v tomto duchu. Evropská unie se vždy snažila nejméně rozvinutým zemím pomáhat. Děkuji. Děkuji, pane ministře. A nyní má slovo komise, ale napřed paní Nikolaj nás upozornila na to, eh, respektive eh, ukázala žlutou kartu. Myslím, že e, žlutá karta zde nemůže být použita k vyzvání komise nebo rady, ale samozřejmě e, jde o to upozornit předsedu na budoucí debatu. Nyní má slovo pan Füle jménem komise. Děkuji vám, pane předsedo a vážení členové. Evropská komise je odhodlána uspět na čtvrté eh, konferenci o eh, nejméně rozvinutých zemích v Istanbulu tím, eh, že vytvoří určitou politi- určitý politický impuls pro udržitelný růst a snižování chudoby v nejméně rozvinutých zemích. Toto přesvědčení a odhodlání je vyjádřeno také v závěrech rady z 31. března a v pokynech o účast účasti na nadcházející konferenci o nejméně rozvinutých zemích. Jsem rovněž velice rád, že mohu konstatovat, že Evropský parlament tam bude významně zastoupen v delegaci, která se zúčastní konference. Mnohé nejméně rozvinuté země již zaznamenaly pokrok eh, v rozvoji, ale ten pokrok je eh, nerovnoměrný a zbývá ještě co dohánět. ale některé eh, eh, rozvinuté země postupují vpřed, jiné zase zaostávají v dosahování cílu milénia. Eh, my, to znamená dárci, a také nejméně rozvinuté země se musíme poučit z úspěchu těchto zemí a také z implementace bruselského akčního programu globálské partnerství a vzájemná odpovědnost jsou životně nezbytné pro úspěch konference. Rozvoj je společná výzva rozvojové země mají primárně odpovědnost za svůj rozvoj tím, že budou navrhovat a implementovat eh, příhodné politiky a eh, zlepšovat zprávu eh, věcí veřejných. Evropská unie byla zatím jejich nejvýznamnějším rozvojovým partnerem v připlnění jejich závazků, zejména pokud jde o přístup na trh, pravidla původu a odpouštění dluhu. Evropská unie je největším dárcem dárcem nejméně rozvinutým zemím a zaznamenala již významného pokroku, pokud jde o oficiální rozvojovou pomoc. Strojnásobila svou pomoc, kterou poskytovala v uplynulém desetiletí těmto zemím. V Istanbulu Evropská unie vyzve ostatní dárce a rozvojové partnery, aby plnili své závazky a ambice. Eh, rozvinuté země mají odpovědnost eh, pomáhat eh, nejméně rozvinutým zemím, aby překonali chudobu a v tomto kontextu globálního partnerství by také prahové ekonomiky měly um, přispět svým dílem. Udržitelný rozvoj a dlouhodobý, spravedlivý a inkluzivní růst jsou podstatné pro tyto země. Soukromý sektor má zcela zásadní klíčovou roli v tomto ohledu a může mít významný významný dopad na život lidí tím, že bude vytvářet zaměstnanost a bohatství. Také potenciál obchodu, co by hybné síly růstu a zaměstnanosti je nezanedbatelný. Nicméně Evropská unie chce zdůraznit e, vzájemnou provázanost pokroku e, a e, lidských práv Eh, rovného postavení mužů a žen, demokracie a dobré zprávy věcí veřejných, eh, míru a bezpečnosti. Pokrok v těchto nejméně rozvinutých zemích je pro spojen s kvalitou a koherencí politik partnerů. A proto je eh, nutno eh, zaměřit úsilí na zlepšování efektivity a účinnosti eh, mechanismu pomoci, stejně tak na koherenci rozvojové politiky. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předsednictví již oznámilo své tři priority. Dovolte, abych pouze doplnil, že konference by měla také se věnovat otázce poskytování koncesí. Komise je přesvědčena, že to vyústí ve významný nárůst eh, počtu zemí, které postoupí z kategorie nejméně rozvinutých zemí do kategorie vyšší v nadcházejícím desetiletí. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, a jménem tedy politických skupin. Eh, za EPP paní Teocharus 1,5 minuty. Eh, pane komisaři, dámy a pánové, závěry rady, co se týče závazků EU, jsou jasné, ale musí jít ruku v ruce s jasnými opatřeními na podporu tohoto úsilí. Zástupce Evropského parlamentu na setkání OSN v Istanbulu budou, bude vyzbrajen silným usnesením, které vyjadřuje uspokojivá stanoviska, ale je tady problém, co se týče statutu naší delegace, protože jako pozorovatelé nebudou mít tito delegáti možnost přímo intervenovat. Domnívám se, že pan komisař a předseda Barroso by měli a mohli zasáhnout, aby tuto situaci vyřešili aby bylo možné zvládat migrační toky, nestačí umožňovat, a, e, umožňovat e, život tolika lidí e, v chudobě. A, a naše podpora nejméně rozvinutým zemím musí být přehodnocena. Je jasné, že používané mechanismy nejsou dostatečné k tomu, aby prolomily bludný kruh chudoby rovněž vykořišťování a využívání bohatství těchto zemí. Eh, to bohatství jde jinam, chybí demokracie, chybí bezpečnost a to jsou hlavní rysy těchto zemí. To vše vede k nedostatku základní infrastruktury v oblasti komunikace, eh, vzdělávání, primární produkce zemědělství a jiných. I eh, v v oblasti justice. Myslím, že v Istanbulu by se nám mohlo eh, podařit dosáhnout mechanismu, mechanismy na řešení chudoby. Děkuji. Za e, e, e, SND pan Berman. Eh, Děkuji, pane předsedo. Hospodářský růst 7 a více dětí, které navštěvují eh, vyšší vzdělávací zařízení a demokracie, to je mm, v nejméně rozvinutých eh, zemích eh, obtížné. Nutno přiznat, že jsme zapracovali i na oblasti zprávy. Bohaté země se postarali o odpuštění dluhu a o, poskytnutí vakcín, ale zdaleka ještě nejsme u konce. Růst, um, nutno říci, eh, nevyústil nebo neústil v redukci chudoby. V podstatě se v posledním desetiletí chudoba nezměnila. Počet lidí, kteří žijí z jednoho dolaru denně, eh, sice eh, se snížil, ale eh, je stejný počet lidí, kteří žijí z dvou dolarů denně. Panuje velká korupce ve vládnoucích kruzích a je absurdní říci, že rozvojová politika nefunguje. My jsme jí poskytli nedostatečné šance. Konference v Istanbulu patrně z toho bude muset vyvodit eh, náležité závěry a také bude muset být zajištěno lepší rozdělení ehm, eh, statků a vůbec bohatství. Tak překonáme napětí a eh, zajistíme mír. Sociální rovnost vytváří mnohem větší šance na mír než ehm, diktatury, kde se obohacuje pouze nejvyšší třída. Jde teda o správné přerozdělení, abychom také dosáhli cílů milénia. Také musíme zajistit veřejné zdravotnictví. Pro chudou e, e, rodinu je nemoc skutečnou katastrofou, kterou si v podstatě již nikdo nemůže dovolit v těchto chudých zemích. Proto musíme financovat i veřejné zdraví, ale nejde pouze o očkovací látky, jde také o nemocnice. Děkuji. Görens, Pan Görens má slovo. Děkuji. Od roku 1990 do roku 2011 se HDP eh, celosvětově zvýšilo o 90 miliard dolarů, což by mělo stačit na vymícení chudoby. To jsou čísla, ale v politice zlepšení situace těch úplně nejchudších není vždy tak jednoznačné. Je tedy potřeba učinit správné volby tak, abychom se zaměřili na ty nejchudší země v rámci našich programů spolupráce. Je potřeba si uh, uvědomit i takové souvislosti, jako je provázanost Číny a amerického dluhu. Všichni se musíme snažit o to, abychom poskytli naše znalosti, odbornost a politickou vůli, abychom zlepšili situaci těchto zemí. My eh, jako hlavní dárce máme povinnost, abychom na této konferenci sehráli vedoucí úlohu. Děkuji a za ECR má slovo pan Deva 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Theocharous, že eh, vůbec nastolila tu otázku, jakou úlohu by Evropský parlament měl sehrávat na této konferenci. Budou tam tři instituce EU a měli bychom se nad tím zamyslet, aby tam nedošlo k nějakým problémům. Je pravda, že my jsme největším dárcem vůči nejméně rozvinutým zemím. My jsme zvyšovali naše dary, ale chudoba také rostla, nesnižovala se. Před nějakými deseti lety eh, se hovo, velk, velk, veškerá pozornost zaměřovala na otázky zbraní. Teď se zaměřujeme na otázky farem. Je ale třeba si uvědomit, že tyto země nemají žádný průmysl, mají v podstatě jenom zemědělství. A pokud se chceme zasadit o to, abychom zlepšili situaci těchto zemí, měli bychom zlepšit schopnost těchto zemí obchodovat obchod. To by mělo být to klíčové slovo. Musíme tedy se snažit zlepšit možnost těchto zemí exportovat to, co mohou exportovat, a to jsou zemědělské produkty a rybářské produkty. Ale my to neděláme. My e, děláme jiné věci, snažíme se nastavovat různé přísné e, zdravotní a hygienické normy, to je sice důležité, ale těmto zemím to nepomůže. Takže v důsledku toho v podstatě jenom tři z těch 51 zemí se vymanily z té kategorie nejméně rozvinuté země. Měli bychom se snažit tedy opravdu uh, zlepšovat situaci v tomto směru, jinak těmto zemím nepomůžeme. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní Cimr jedna minuta v podstatě se pouze zeptat eh, zástupců Rady a Komise, proč se domnívají, že tady musí vypouštět vzduchové bubliny. Já myslím, že eh, se nepomůže nikomu, když eh, se neřekne, že členské státy v přípravě na Istanbulskou, konferenci a Evropská komise musí konečně splnit své závazky a že nelze trpět, aby se členské státy stály stále zdráhali přijmout tuto eh, eh, odpovědnost. Jedna miliarda lidí denně stále ještě hladoví. Většina eh, z nich žije právě v těch nejchudších zemích světa a není přijatelné, že většina rozvojové pomoci neplyne do rozvoje zemědělských struktur, ale že tento podíl se právě v posledních letech rapidně snižuje a to při jedné miliardě hladovějících lidí. A pak hovořit o tom, že doufáme, že tyto země budou jsou více odolné vůči šokům. To je přímo cynické. Žádám vás, abyste konkrétně jasně pojmenovali problémy a převzali odpovědnost za to, aby bylo těmto nejméně rozvinutým zemím skutečně pomoženo. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Klejs. Děkuji, pane předsedo, jde o nejméně rozvinuté země a to je jistě dobrá příležitost hovořit o smyslu rozvojové pomoci. Takže ten argument, kdy se říká, eh, že vlastně máme více pomáhat a tím větší bude rozvoj, ten nefunguje. A to je jasné i v souvislosti eh, se, eh, se slavnými ekonomy. Co se týče rozvojové pomoci vlastně pouze podporujeme velkou byrokracii, eh, korupci a ne, eh, ne soběstačnost. Afričané jsou potom závislí, ne nezávislí. A je to tedy tak, že rozvojová pomoc v zásadě vlastně není užitečná. Rozvojová pomoc je vlastně jednou z příčin problémů, eh, kterými trpí Afrika. Jde zde také o cestování po světě a když by eh, vlastně ta, eh, ta eh, rozvojová pomoc netekla tím směrem, nebylo by to možné. A vede to tedy, jak jsem řekl, pouze k větší. Pan Berman ukazuje modrou kartu. Akceptujete otázku? Pane Bermane, máte 30 eh, eh, vteřin. Eh, dobře, tak to pronesu v nizozemštině. Pane Klesi, souhlasíte se mnou, že mější anebo zahraniční zájmy v Evropě a také ve Spojených státech se postarali o to, že e, diktatury zůstávají zachovány a že věci nefungují a že jsme vlastně vůbec nic nepodnikli ani ve vztahu ke stabilitě, tak jak je tomu v Africe nebo na Blízkém východě. Takže demokracie a demokratická hnutí, to znamená skutečnou demokracii a tudíž je nutno poskytovat e, rozvojovou pomoc. Kolega Berman zegt. Ehm, Co právě uvedl kolega Berman, ano, v skutku jsme na vině ehm, tomu, že diktatury ehm, mohly zůstat u moci. Právě v souvislosti s Kubou jsme to viděli a Castro byl eh, skutečně eh, považován za partnera, s nímž eh, lze jednat. To nesporně eh, by mělo patřit do minulosti. Měli bychom eh, nyní rozmlouvat s lidmi, kteří jsou eh, zvoleni demokraticky a mají určitou moc v rukou, ale samozřejmě se těší i respektu ve vlastní zemi. Děkuji. Pane předsedající, šanovní Pane předsedo, dámy a pánové, Uh, už ten název uh, LDC, nejméně rozvinuté země, vznikl před uh, 40 lety a eh, je používán eh, pro země, které nejvíce potřebují pomoc. Eh, definice OSN nevychází jenom z příjmu na hlavu, ale bere v úvahu také další faktory, jako je lidský kapitál anebo překážky ekonomickému růstu. Stojí za zaznamenání, že většina těchto nejméně rozvinutých zemí je v Africe. Je proto správné, aby Evropská unie eh, věnovala zvláštní pozornost tomuto kontinentu. Je to závažný problém, že celá řada, že počet eh, těchto zemí roste a jsou jenom tři země, které se těšily určitému pokroku a už se zbavily eh, tohoto přízviska. Z tohoto důvodu by se konference OSN měla vážně zabývat tím, jakým způsobem eh, vytvořit strategii pro země, které se dostávají z této eh, skupiny. Taková strategie by měla být dostatečná, měřitelná a snadno monitorovatelná to, že komise a rada přišla z návrhy e, pomoci tomuto procesu je dobré. Jedná se také o propagaci takzvaného inkluzivního růstu. Vím, že někteří poslanci mají určité výhrady k tomuto pojmu, nejsou si jistí, jestli růst bude skutečně inkluzivní. Na druhé straně ale je růst základním faktorem pro budování ekonomické kompetence v těchto zemích. Děkuji. Děkuji. Pan Arsenis, 1,5 minuty. Děkuji. Pane komisaři, vážení kolegové, myslím, že potřebujeme jasné cíle eh, pro rozhodnutí, která mají být učiněna eh, v Istanbulu. Eh, tímto cílem musí být snížit počet nejméně rozvinutých zemí na polovinu těch současných. Zdá se to být zřejmé, ale již 30 za 30 let pouze tři z těchto zemí eh, se vymanily z kategorie nejméně rozvinutých zemí. My musíme respektovat své vlastní závazky vzdát se určitého procenta našeho HDP každoročně, abychom tyto země podpořili. My musíme zajistit, aby naše rozvojová politika byla soudržná. Nemůžeme na jedné straně poskytovat těmto zemím peníze a na straně druhé jim zase ubírat vinou nespravedlivé obchodní politiky. Musíme i do těchto zemí investovat. A to jak eh, ve prospěch eh, boje eh, s klimatickými změnami a zabránění klimatickým změnám a měli bychom také se zamyslet nad implementovanou sociální politikou. Měli bychom také Eh, podporovat eh, místní zemědělství, místní trhy a obchodníky a eh, také zabránit spekulativním útokům na tyto země. To bude pro nás pro všechny náročné, ale, ale nejvíce trpíte nejchudší země. Děkuji, pane Arsenisi. Pan Deve má na vás otázku. kladu si otázku, jestli tento ctihodný pán se mnou bude souhlasit, protože eh, použil eh, termín krást, že tedy něco bereme těmto rozvinu, rozvějícím se zemím. My dva, eh, my, my platíme my platíme 2 miliony euro za 7 tisíc tun tuňáka a potom je eh, prodáváme za 235 milionů. To je to, co děláme s naší rybolovnou politikou. Pan Arsenis, pane Deva, máte do velké míry pravdu. Eh, rybolovné dohody mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, to je problém, který je třeba eh, zásadním způsobem řešit. Evropská unie má dohody s těmito zeměmi a má i přístup k zemím, kde se rybolov realizuje co nejudržitelněji, ale musíme se také zamyslet nad tím, jak peníze, které platíme za tyto ryby, by měly být také adekvátní co do sumy a jak pomáhají těmto zemím dostat se z kategorie nejméně rozvinutých zemí. Děkuji, pan Migalský, jedna minutu. Děkuji, dámy a pánové. Domnívám se, že pan minister Nemet nemá pravdu. Situace, za které se země eh, dostávají z kategorie eh, zemí LDC, není eh, dobrá. To, co řekli pan Kačmarek a Arsenis a další za Botswana, Botswana Katverde a další země opustili tuto kategorii zemí. Máme ale řadu velmi bohatých zemí, které ovšem nemají žádné přírodní zdroje, jako k příkladu Švýcarsko a Japonsko. Na druhou stranu existují bohaté země, které, nebo země, které mají dost e, přírodních zdrojů a i přesto jsou chudé. Takže e, politika je na vině za e, chudobu, ne přírodní zdroje. Takže mimo pomoc pro tyto země, mimo otevření obchodních příležitostí by se Evropská unie měla také zaměřit především na pomoc v oblasti politické. Měli bychom jim pomoci vytvořit stabilní demokratické vlády. To je naše povinnost. Děkuji. Mám tady na seznamu deset žádostí o vystoupení. Bohužel opravdu jsme velice pozadu oproti našemu programu, takže dám možnost jenom šesti lidem, omlouvám se těm ostatním čtyřem. Jeden bude to pan Pasesku, Nadalčeva, pan Kostes, pan Styla, pan Nikolaj a pan Ferreira. A omlouvám se těm ostatním. Jak jsem řekl, nemůžeme to udělat jinak. A budu velmi striktní, co se týče času. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že čtvrtá konference OSN o nejméně rozvinutých zemí představuje dobrou příležitost, jak revidovat mezinárodní politiku v oblasti obchodní pomoci. Tyto země se potýkají s potížemi, které jsou způsobené globálními ekonomickými změnami v důsledku ekonomické krize. Kontinuální nárůst cen potravin představuje závažný problém, který ne, nelze ignorovat. Hlavním cílem eh, obchodní pomoci by mělo být zvýšit mezinárodní konkurence schopnost těchto 48 zemí. V této souvislosti bych chtěla zdůraznit potřebu vymítit chudobu a lépe využívat obchodní politiky tak, abychom dosáhli cílů eh, milénia. Je potřeba nejméně rozvinutým zemím v tomto procesu pomoci, protože oni mají řadu zkušeností s reformami obchodní politiky. Děkuji a dále má slovo paní Nadalčeva, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Pokrok nejméně rozvinutých zemí reflektuje naši vlastní politiku. To, že těchto zemí je stále takto velké množství, jasně ukazuje, že musíme revidovat naši politiku v této oblasti. V důsledku ekonomických krizí, potravinářských krizí a tak dále se situace nezlepšuje. Musíme se snažit o rozvoj demokracie a lidských práv, ale musíme mít na paměti tři věci. Za prvé, musíme se podívat na vnitřní situaci Eh, jednak nedostatek demokratických pojistek, korupce a podobně. Všechny tyto země brání rozvoji těchto zemí. Co se týče ekonomické situace, musíme pomoci farmářům, malým a středním podnikům, tak, abychom zajistili efektivní využívání všech zdrojů. Také musíme zlepšit naše vlastní mechanismy pomoci, tak aby byly lépe zaměřeny a aby byly konzistentněji uplatňovány v rámci nejméně rozvinutých zemí. Musíme reagovat na potřeby těchto zemí a pomoci jim rozvíjet privátní sektor a neziskový sektor. Děkuji a slovo má pan Cortés Lastes. Jedna minuta. Hace 10 años los países donantes acordamos en Bruselas Děkuji, pane předsedo. Pět něko, před několika uh, lety byl představen komplexní plán pro pomoc vymanění z chudoby nejméně rozvinutých zemí. Nejméně rozvinuté země jsou země, které jsou nejvíce postiženy ekonomickou krizí, nárůstem cen potravin a podobně. Ovšem, po deseti letech musíme konstatovat, že našich cílů nebylo dosaženo. Pouze dvě z 48 zemí se dostaly z této kategorie. Na nadcházející konferenci OSN v Istanbulu se budeme dívat na tu práci, která byla uskutečněna a budeme se zamýšlet nad budoucím akčním plánem. Je potřeba se snažit opravdu dále pracovat tak, abychom se ponaučili z těch předchozích deseti let tak, abychom nadále mohli poskytovat efektivnější a kvalitnější pomoc, která nám posáhne dosáhnout našich cílů v roce 2015, ne 2021. Děkuji a slovo má paní Stiller, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, děkuji také Radě komisi a všem těm, kteří přispěli eh, co se týče eh, zranitelnosti LDC, trvalo udržitelného eh, růstu, to všechno je vítané, ale já chci položit otázku jestli také bezpečnost bude na programu. Eh, co se týče subsaharské Afriky, 80 eh, farmářů tam jsou ženy. Kdybychom mohli pomoci rozvinout lepší zemědělské metody a investovat do těch nejzranitelnějších na světě, tak aby se mohli sami nakrmit, mohli bychom skutečně účinně přispět zdraví a blahobytu těch nejchudších na světě. Eh, já přeji této delegaci mnoho štěstí našeho parlamentu na této konferenci a také se těším na zprávu, kterou přinese. Děkuji vám. Paní Nikola, jedna minuta. Děkuji. Já jsem eh, přesvědčena, že tento parlament je zodpovědným parlamentem za ty výsledky, které Evropské společenství dosáhne v projektu globální solidarity při boji proti chudobě. Jsem také přesvědčena, že jsme zodpovědní i co se týče využívání peněz eh, evropských daňových poplatníků. Stavím se za myšlenku, aby tato konference byla pro nás příležitostí k hodnocení našeho modelu solidarity. Podíváme-li se na eh, ty takzvaně nejméně rozvinuté země, uvidíme, že chudé země zůstávají chudé a bohaté země si zachovávají vysokou životní úroveň. Musíme přehodnotit náš model dárcovství a podpory, kterou poskytujeme těmto zemím. Jinak je možné, že eh, vlastně tato pomoc bude pro ty země fatální. Děkuji, pan Ferreira, jednu minutu. Obrigado, Neste debate falamos dos países mais... Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde o e, e, nejchudších a nejméně rozvinutých e, zemích světa, jejichž občané trpí opakovaně s chybami e, nás všech a také OSN. Jsou e, vydání e, na milost a nemilost přírodním katastrofám nebo ekonomickým nešvarům a na druhou stranu mnohé země jsou bohaté na nerostné bohatství, potřebují zreorganizovat svou ekonomiku a svou společnost a my bychom také měli zreorganizovat světovou ekonomiku a Eh, eh, my jsme promrhali eh, prostředky v těchto zemích, dovolili jsme, aby na světě vznikaly daňové ráje, zatímco jsme těmto zemím nepomáhali při využívání obrovského nerostného bohatství ku prospěchu jejich rozvoje. Musíme tady napravit mnoho chyb, pokud jde o tyto velmi chudé země. Děkuji, nyní má slovo pan komisař Fule. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, já se domnívám, že tato zajímavá debata ukazuje, že všem nám jde o stejné cíle. To ostatně dokazuje i společný návrh usnesení přednesený politickými skupinami. Zejména bych zmínil následující hlavní cíle, které máme všichni společné. Za prvé, jde nám o to, aby konference byla zaměřená na výsledky a Evropská unie by měla splnit své závazky. Cílem je samozřejmě podpořit tyto země tak, aby se jim podařilo dostat se z té kategorie nejméně rozvinutých zemí. Přijali jsme závazky, co se týče přístupu na trh, snižování dluhů a také co se týče podílu rozvojové pomoci vůči nejméně rozvinutým zemím. Je zjevné, že Politická koherentnost by se měla promítnout do všech politických oblastí zaměřených na podporu těmto zemí. A jak správně poznamenala paní poslankyně Stiller, priorita by měla být dána eh, bezpečnosti potravin, zemědělství a rozvoji infrastruktury jak to zmínil i pan poslanec Deva. Je pravda, že obchod sehrává velice důležitou úlohu. Všichni jsme si vědomi toho, že nejméně rozvinuté země mají sami svou vlastní odpovědnost za svůj rozvoj. Tudíž je potřeba, aby byly vybudovány lepší systémy zdaňování a také lepší systémy zprávy věcí veřejných, tak aby toto země mohly lépe spravovat svoje zdroje. No a konečně, třeba, že tyto země nemají primární podíl na klimatických změnách, tak jsou těmito změnami nejvíce dotčeny. My máme povinnost jim pomoci se adaptovat, přizpůsobit těmto změnám. Závěrem bych chtěl říci, že e, tento parlament vždycky e, se velice angažoval v oblasti pomoci nejméně rozvinutým zemím a já jsem si jist, že tomu tak bude i do budoucna. Děkuji vám, pane komisaři. A teď za radu pan Nemet pět minut. Děkuji za slovo. Teda i as Dámy a pánové, co se týče celkového počtu těchto nejméně rozvinutých zemích, chci říci, že eh, v roce 2002, kdy jsme eh, pojmenovali svůj závazek na konferenci v Monterey, se rada rozhodla eh, zmobilizovat veškeré zdroje pro financování rozvoje, zvláště vnitřní zdroje, doplněné o eventuální inovativní mechanismy financování a podpořit i soukromý sektor v těchto zemích. A a nové ekonomiky. Eh, v závěrech eh, rady v, roce, eh, v dubnu 2011 rada také definovala návrhy na inovativní finan, finan, mechanismy financování, které by měly zajistit prediktabilní financování pro rozvoj zvláště těch nejchudších a nejzranitelnějších zemí. Já se chci připojit eh, ke stanovisku komisaře Fíleho, co se týče eh, důležitosti dodržet naše závazky v Evropské unii a také k tomu, co řekl o významu zvýšit eh, možnost obchodní výměny mezi Evropskou unii a těmito zeměmi. Děkuji vám za pozor. Děkuji, pane ministře. a e, teď máme e, tedy uzavřenou tuto debatu e, a hlasovat se